Prosím, abyste zaujali svá místa. A teď se budeme věnovat sdělení, které předložili kolegové Pok, Paul, Silvio Busoli, Joy Linen a Petrle o boji proti rakovině tlustého střeva v Evropské unii získala větší počet podpisů, než je většina Evropy Evropského parlamentu, takže podle článku 123 bude publikována prostřednictvím textu na příštím zasedání. A teď se tuším hlásí kolega Pok. Kolega Pok, respektive je zde, je zde teď přítomen. Uh, Pane předsedo, vážení kolegové. I know eh, everybody wants to... A vím, že Všichni chtějí hlasovat, ale já bych chtěl jménem všech lidí, kteří to podepsali, pan Leinen, Repo, Buso a další. Chtěl bych poděkovat všem, kteří podpořili naši, naše písemné prohlášení pro boj proti rakovině. Do, podařilo se nám dosáhnout většiny jeden den před lhůtou. Je to důležitá otázka. A Můžeme vám říci, že toto není jenom jeden výstřel, ale je to eh, něco, co je součástí eh, větší strategie. Mnohokrát děkuji za podporu. Kompliment. Děkuji panu poslanci Pokovi, gratuluji. Písemné prohlášení 0075 2010 předložená kolegou Jux, Julan Bo Sondengard a Stevenson o